Good morning, dear colleagues. Dobré dopoledne, milí kolegové. Mohli bychom začít. Všem vám přeji dobré dopoledne a ráda bych nejprve přijala pořad jednání. Bod 21 bude projednán po bodu 23 a bod 2 bude probrán po bodu 17, body 16 a 21 budou odloženy. Pokud nemáte žádných výhrad, respektive pokud do konce tohoto jednání nepřijdou žádné výhrady, budou přijaty zápisy z jednání 24. Eh, ledna tohoto roku a 21. a 22. února tohoto roku. A nyní se pojďme podívat na bod číslo 4. Nahrazení přílohy A nařízení 2015-848 o insolvenčním řízení. Spravodajem je pan Tadeuš Zvěvka. Já mu tedy v tuto chvíli předám slovo. Pane Zvěvko, prosím, máte slovo. Paní převod... Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, znovu se vracíme k této otázce. Myslím, že se to bude opakovat ještě nějakou dobu. Vracíme se k otázkám, které souvisí s insolvenčním řízením. Dovolte, abych připomněl na úvod, že na začátku tohoto funkčního období se nám podařilo dospět ke šťastnému konci našich jednání s radou a konečně přijmout nařízení o insolvenčním řízení, které vstoupilo v platnost v červnu roku 2015 a uplatňuje se od června roku 2016 s výjimkou jedné části, a sice té části, která hovoří o spojování eh, insolvenčních eh, řízení. Ale to vstoupí v platnost tedy později. Postup insolvenčních řízení je poměrně dynamickým procesem a každá členská země se snaží přizpůsobit svá insolvenční řízení svým potřebám, bere přitom v úvahu jak dobro podniků, tak i dobro zaměstnanců. Hledají taková řešení, která umožní správná rozhodnutí v těch insolvenčních řízeních. z ekonomického hlediska. A objevují se tedy nová řízení různého druhu. To nařízení má dvě přílohy. Přílohu A, kde jsou obsaženy typy používaných eh, insolvenčních řízení a přílohu B, kde jsou popsány orgány a instituce či úřady které jsou pověřeny prováděním insolvenčního řízení. V souvislosti se změnami, k nimž dochází v jednotlivých členských státech, my také budeme muset provést tyto změny s tím, že tyto změny nebudou realizovány cestou aktů v přenesené pravomoci, ale bude to cestou běžného legislativního postupu. Poprvé jsme měli co dočinění s takovou situací už v roce 2016 na začátku používání tohoto nařízení, kdy v polském právu nastaly změny a bylo třeba provést ten proces přizpůsobení a to jsme udělali. V této chvíli zde máme další žádost, která byla podána Evropské komisi ze strany Chorvatska, Bulharska, Portugalska, Litvy a také Belgie. Obracejí se na Evropskou komisi s tím, aby připravila nový legislativní text, aby se zohlednily změny, které byly provedeny v těchto zemích. Aby se tedy do toho nařízení, do těch příloh zanesly ty změny, které byly provedeny v těchto zemích. Já doufám, že Evropská komise už dokončila vyhodnocení této situace že se s námi Evropská komise může podělit o informace, v jaké fázi jsou teď práce, protože my tady pracujeme, abychom ušetřili čas. Pracujeme zároveň a nečekáme jeden na druhého, jen se snažíme, jak co možná nejrychleji technicky ten problém vyřešit. Já doufám, že Rada i členské státy také dokončily své hodnocení nových návrhů navrhovaných těmi členskými státy, které jsem zde jmenoval, a že ten postup rychle zakončíme. Pokud dovolí paní předsedkyně, tak bych rád požádal, abychom si vyslech Evropskou komisi, která k tomu jistě má co říci. Thank you very much, Mrs. Děkuji, pane Zvěvko. A já v tuto chvíli tady předám slovo poslancům, pokud k tomu chtějí něco říci? Je tu někdo, kdo se chce vyjádřit? Pokud ne, tak bych se ráda zeptala komise, respektive předsednictví rady, jestli se chtějí chopit slova. Ano, prosím, děkuji paní předsedkyně a já přeji všem dobré dopoledne. Dovolte mi, abych nejprve vyjádřila naši podporu návrhu zprávy pana zpravodaje a také podporujeme schodu na těch pozměňovacích návrzích, které byly přijaty eh, v radě. V souladu s tím, co právě zmínil pan zpravodaj, bych ráda řekla, že technické pozměňovací návrhy se týkají přílohy 1 řízení o insolvenčním řízení a obsahují nové typy nových národních postupů pro insolvenci, které byly v jednotlivých vnitrostátních právních systémech zavedeny. Během diskuzí v Radě několik členských států provedlo aktualizace v souladu se změnami ve vnitrostátním právním systému. Komise zhodnotila soulad eh, s evropským právem a eh, zjistila, že tedy všechny změny jsou v souladu. V důsledku nebo v, eh, na základě tohoto hodnocení můžeme konstatovat, že požadavky nařízení tedy jsou splněny a proto tedy potvrzujeme, že souhlasíme s textem Rady a zdůrazňujeme, že se jedná o technické změny, technické pozměňovací návrhy a že jsou tedy splněny všechny technické podmínky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Pan Zvěvka, ještě jednou, prosím. Okay. Eh, bardzo chciałem. Já bych rád poděkoval zástupkyni Evropské komise za ta vyjasnění a v té situaci navrhuji následující postup eh, v našem výboru. Termín předkládání eventuálních pozměňovacích návrhů, kdyby se nějaké objevily do 1. dubna. Pokud pozměňovací návrhy nebudou nebo nebudou příliš komplikované, tak nevylučuji, že na našem příštím zasedání už budeme moci tu zprávu prohlasovat. Děkuji. Okay, thank you very much, miss. Děkuji, pane Zvěvko. Pamatuju si, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 11. dubna 2018 v poledne a uvidíme, kdy se bude hlasovat ve výboru. A tím se dostáváme k bodu číslo 5 našeho dnešního pořadu jednání trojrozměrný tisk výzva v oblastech práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti. Pravodajkou je paní Joël Bergeron a já jí v tuto chvíli poskytnu slovo. Takže prosím, paní zpravodajko. Merci, Laura. Děkuji, Laura. A vážená paní předsedkyně, milí kolegové, nejdříve bych eh, vám chtěla poděkovat za veškeré vaše příspěvky k této zprávě, která se týká tisku 3D. Bylo to 149 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. To krásně ukazuje váš zájem o tento téma. Já vám za to mnohokrát děkuji. Navrhuji, abychom určité pozměňovací návrhy i znovu prodiskutovali. Jsou tam věci, které, možná to bylo špatně přeloženo, které jsem přesně nepochopila. Například úvodní usnadnění A, to bylo předmětem mnoho pozměňovacích návrhů. Eh, každý stínový eh, zpravodaj k tomu svůj návrh předložil. Ráda bych chtěla říct, že podle mě je to marginální věc. Eh, uvidíme, jak se bude vyvíjet trh z 3D. A já chápu, stejně jako vy, že uvidíme, jak bude dopad průmyslu tisku 3D. Já jsem pouze chtěla na základě veškerých jednání, které jsem měla s experty v tomto oboru, pouze jsem chtěla upřesnit, že to bude dlouhý vývoj, nákladný vývoj, zejména pro mé osoby. Akceptuje vaše návrhy, eh, má, chcete tam vypustit tuto čas? to je návrh pana de Grandesa Pasquala, Burga a Karima. A také si eh, některé návrhy vyžadují upřesnění, které jsou užitečné. Já vám, jako je návrh pana Budu, já mu za to děkuji. Co se týče úvodního usnadnění C, to je očekávání pro odborníky v různých odborných odvětvích. Tady si myslím, že bychom mohli mít kompromisní návrh, neboť návrh 25 a 29 se mají stejný cíl, a totiž zdůraznit skutečnost, že čím dál tím větší množství sektorů e, vlastně je mm, předmětem rozvoji tisku 3D. Proto eh, si myslím, já jenom připomínám některé, kosmonautika, letectví, medicína, automobilový průmysl, architektura, design, archeologii, například archeologické rekonstrukce, to je také velmi zajímavé téma. Eh, souhlasím s panem de Grandesem Paskvalem eh, ve svém návrhu 31 říkáte, že nedostatek regularizace omezuje používání třísku 3D v klíčových průmyslových odvětvích, právě jako je například kosmonautika, lékařství a další. Že by bylo tedy vhodné regulovat používání tisku 3D, což by eh, jaksi přispělo k eh, používání této technologie a vytvářelo by to nové příležitosti pro výzkum a vývoj. To je, myslím, důležitá věc, je třeba to zhodnit. Pak tady máme úvodní usměrnění E, to se týká možnosti vytváření nových pracovních dílů, která byla méně fyzicky náročná, méně nebezpečná a méně za, náročná na energii. Tady si myslím, že by bylo také možné mít kompromis 3, 7, 3, 8, 3, 9 a 40. To jsou návrhy pana Popy, Chrysogonose, Maštálky, Burgdy, pana Lebretona a paní Butone. Myslím si, že je důležité upřesnit si, že ehm, na rozdíl od eh, vašich obav, které máte, není nutně nelegální si vytvářet předměty tiskem 3D a není tady ani velké mož- nebezpečí padělání v této věti. Eh, nám ty pan, návrhy pana Maštálky, paní Delvo a pana Chryzochonose a pana Lebrotona a Butone a paní Butone eh, dobře upřesňují a doplňují tento bod, ale pozor. Pane Ardensone, tady je návrh, který jsem nepochopila. Mám spíš pocit, že to je uh, uh, jaksi z důvodu špatného překladu, který jsem dostala. To je 61. Eh, Říkáte, že výroba předmětů tiskem 3D je nezákonná. Já si myslím, že to není možné, nemůže být ne- nezákonná. Je to té 61, ale mám pocit, že to určitě v důsledku chybného překladu. Takže vy, vy mi jistě pak řeknete, co jste vlastně měl myslel. Nezákonný, to je skutečně proti, proti zákonu, proti veřejnému pořádku. Mysleli jste to tak? Úvodní ustanovení O, které se týká občanské odpovědnosti. Tady máme návrh 100 a 106. Opět jdou ve stejným směrem. Tady jde o pravidla všeobecné odpovědnosti, která by se měla aplikovat také na tisk 3D. Ovšem říkáte, že bychom možná mohli zvážit specifický režim budoucnosti. Momentálně ještě nemáme k dispozici veškeré aktuální údaje, které by se týkaly tohoto problému občanské odpovědnosti, takže uvidíme eh, já vím, že je to důležitá otázka a naprosto podporuji návrh 97 pana Andersona, paní Dyran a paní Hautaly, které se týkaly role, kterou má hrát tisk 3D ve snížení spotřeby energie a přírodních zdrojů. Zejména co se týče stavebnictví, to je velice důležité. Stavebnictví 3D určitě sníží negativní dopad na životní prostředí. A samozřejmě se to týká i našeho boje proti klimatickým změnám. Takže je důležité toto zdůraznit. Pan Gaspara ve svém návrhu eh, se má určité obavy z rizik, eh, které se týkají kvality vytištěných produktů, že by to mohlo být eh, například nebezpečné i pro zdraví spotřebitelů. A tady máme paragraf 3 a návrh 113, to se také tedy týká těchto nebezpečných a také 111. Dále kontrola autorského práva, eh, přesněji technické a právní možnosti kontroly. míst pro proto, aby tady byla možnost vytvoření daně z tisku 3D, která by měla za cíl vykompenzovat určité škody, které vlastně vznikají tomu držiteli autorských práv. I to je zejména 115 pana Karima, 116 pana Andersona, 180, 118 a také 119 pana Grandes Pasquala, 120 pana Budy. Já chápu váš postoj, je to polemická záležitost, samozřejmě můžeme mít i proti. Já vám vysvětlím, jaký názor na to mám já. Co se týče tisku, například fotokopií, tady máme daň, kterou platíte všichni. Ani možná nevíte, že ji platíte. To je asi 0,01 centů. Je to daň, která ale nakonec vede k výběru velké sumy a jde to skutečně tvůrcům tato, ty peníze z toho vybrané. Takže proto um, ten můj nápad mít tam takovou minimální daň, několik málo centů, která ale nakonec by měla velký dopad. Já si myslím, že možná bychom se nad tím měli zamyslet. Já jsem se dívala na ta čísla, na tu sumu, která se vybírá právě z těch fotokopií, z kopírování a je to skutečně enormní, obrovské číslo a ty peníze se potom vrátí zpět autorům. Ale pokud s tím nepsouhlasíte s takovouto daní, tak eh, já samozřejmě ustoupím z tohoto návrhu dále. 100 bylo by tedy možné mít ten, například iPhone 7 stojí 800 eur, ale pomocí toho, toho iPhoneu 55 si můžete reprodukovat vše, co chcete, dokonce i vytisknout. Je to velice eh, důležité pro autory. Souhlasím s paní Gebhardtovou, když říká, že je důležité mít osvětovou kampaň pro veřejnost, eh, abychom chránili práva duševního vlastnictví. S tím naprosto souhlasím. A týká se to samozřejmě i našeho, naší oblasti 3D. Co se týče uměleckých předmětů, tady ještě vůbec nedokážeme si představit, jaký dosah to bude mít, až bude možno takovéto umělecké předměty tisknout. A jak budeme identifikovat, jak poznáme vůbec eh, kopii a originál, jak to odlišíme. Takže tady s vámi, paní Gebhardová, naprosto souhlasím a dále veškeré e, ta práva, která se týkají návrhu a patentu. I to je důležité. Tímto bych své vystoupení skončila a velice se těším na vaše reakce. Thank you very much. Uh... Děkuji. Dobré dopoledne. Já vás všechny, co nejsrdečně zdravím a nyní pan de Grandes Pascal, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo vážení kolegové, já už jsem měl příležitost vyslovit se k tomuto návrhu, stejně jako všichni na té první výměně názoru, kterou jsme měli v tomto výboru Jury. Teď eh, mohu říci, že pokud je o pozměňovací návrhy, tak eh, tady máme velký soulad. A já to mohu podpořit. Taky jsme neměli žádnou eh, důležitou konfrontaci. Já tedy děkuji paní zpravodajce za její otevřenost a vstřícnost. Přijala pozměňovací návrhy, které jsem předložil já sám a také byla připravena připravit eh, různé kompromisy, na kterých se můžeme do široké míry shodnout. Je pravda, že máme rozdílný názor na to, protože podle nás, eh, řekl bych, podceňuje ty příležitosti, které tato technologie nabízí podnikatelskému a ekonomickému rozvoji. Je to pořád tedy jen úsudek, eh, takže není to nic zásadního. V každém případě já už jsem ale říkal, že musíme předjímat realitu. Když eh, potom eh, přijímáme legislativní předpisy pozdě, no tak nás ta realita překvapí. Já se zabývám také dopravou a mohu říci, že teď řešíme ty eh, autonomní vozy, které se sami řídí. Je třeba předcházet eh, těm záležitostem, hovořit také o zodpovědnosti, protože tam jde o lidský život. A teď tady máme vlastně první eh, smrtelnou nehodu. Takže vidíte, že ta realita někdy je rychlejší než naše schopnost vydávat legislativní předpisy. Podle našeho názoru výhody trojrozměrného tisku jsou eh, velmi značné, protože mohou snížit náklady při designu, při zkoušení nových produktů nebo při zlepšování stávajících produktů a je třeba přijímat legislativní předpisy s ohledem na to, že je to technologie, která se může ještě zjednodušit a může být přístupnější v podstatě všem. Teď je to ve fázi zkoušek, testu a za chvíli to bude běžná součást našeho každodenního života. Já už jsem zdůraznil, že s některými kolegy jsme se velmi dobře shodli Nebudu tady uvádět konkrétní jména, ale shodli jsme se na těch pozměňovacích návrzích, které jsem předložil. Paní zpravodajka na to velmi dobře reagovala, takže já mohu ušetřit váš čas, mohu pouze říci, že jsem velmi rád, že jsme se shodli, protože jasně vidíme, že se tím opravdu všichni velmi dohloubky zabývali. Jsou zde podobné názory z různých ideologických eh, skupin, takže to je pozitivní. Pokud jde o tu daň, která by byla vybírána z trojrozměrného eh, tisku a která by byla určena autorům. Tak eh, já vám nemusím říkat, vy jste všichni právníci, jaký je rozdíl mezi tím poplatkem a daní. Já musím říci, že jsem proti dani, pokud o ten poplatek nevím. Musím říci v každém případě, že se jedná o národní kompetence a tímto bychom se vměšovali a porušovali bychom princip subsidiarity ke kterému opravdu musíme zhlížet. Musíme se na to tedy ještě podívat. Předložili jsme 24 pozměňovacích návrhů. Myslím, že celkem jich bylo 149, možná i víc, než říkala paní zpravodajka. Ale možná má pravdu. Já si myslím, že tady je opravdu velký soulad, nejsou tady žádné neslučitelné pozice, takže já jsem ráda, že stanovisko paní zpravodajky je velmi otevřené, že je nakloněná těm pozměňovacím návrhům, které jsme předložili a že je ochotná vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy, kde bude zohledněn ten nejmenší společný jmenovatel. To je vše, takže děkuji paní zpravodajce za její práci, za její přístup a doufám, že se nám podaří díky tomuto otevřenému přístupu dospět k co nejlepšímu výsledku. Děkuji, pane předsedu. Děkuji a nyní paní Gebhardt, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Budu hovořit jménem stínové zpravodajky paní Delvo za frakci SAD, která se dnes bohužel nemo- nemůže účastnit, což je jí velmi eh, líto a nyní tedy eh, přejdu do francouzštiny, protože přečtu text, který připravila po velice bedlivém pročtení musím říct, že v podstatě podporuji eh, postoje paní Beržero a děkuji jí za její iniciativu. Předložila, eh, ovšem, překládám ovšem návrhy, které se týkají několik bodů. Co se týče úvodních ustanovení, tady asi není příliš vhodné, abychom tam odkazovali na text, o kterém se právě ještě jedná. Například to eh, je článek 10 až 14 návrhů, které se týkají určitých aspektů poskytování digitálního obsahu. Tady si ovšem myslím, že paní Delvo by byla radši, kdyby nejdříve znala obsah tohoto právního ustanovení, nejdříve, že by se na to odkazovalo. To je o tom přesně to, o čem se hovořila paní Beřeno a tady by bylo vhodné zcela dobře si upřesnit, o čem hovoříme. Ne vždy je nám to zcela jasné, protože ty texty, na které odkazujete, ještě nejsou dokončeny. Co se týče odpovědnosti eh, v případě, že se vlastně začne tisk 3 používat v průmyslovém eh, odvětvích ve velké míře, tady by bylo vhodné mít možnost kolektivní žaloby, abychom zajistili odchodnění poškozeného spotřebitele. Eh, za stejným účelem chceme chránit spotřebitele. Eh, paní Delvo podporuje to, aby se zavedl prostředek identifikace, který dovoluje vysledovatelnost produktů. To je odstavec 3. Eh, paní Delpo připomíná, že tato technologie má mnoho ekonomických výhod pro Evropskou unii, zejména díky možnosti personalizace objektů, těch předmětů vytištěných a také to reaguje vlastně na potřeby evropských spotřebitelů. Tato, také je tady možno relokalizovat naše ekonomii, e, šetřit energii, což je dobré, ale potřebujeme mít evropský koherentní rámec, který mi dovolil harmonický přechod. Paní Delvot e, je velice otevřená možné diskusy a vytváření kompromisu a nyní bych tedy vlastním jménem pohovořila, abych se ještě nemusela znovu hlásit o slovo. Eh, to se týče 123, o tomto pozměňovací návrhu, o kterém by paní Beržeron se řekla, že je pozitivní. Pro mě je to velmi zásadní věc, neboť tento vývoj může přinést mnoho pozitivních aspektů, ale nesmíme zapomínat také na to, co by to mohlo znamenat pro reprodukci, kopírování a práva autorů v těchto oblastech. Proto je třeba, abychom se ještě do hloubky zamysleli nad tím, jak se k, k této záležitosti postavit. A nějaký poplatek nebude stačit, neboť tam jde také o padělání, a vadné výrobky a tady je třeba eh, velice bdít na to, abychom zajistili ochranu práv autorů ale jinak eh, mnohokrát děkuji za dobrou práci, kterou jste odvedla a děkuji také vám, pane předsedo. Thank you, Mr. Anderson. Děkuji, pan Anderson. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi, abych nejprve poděkoval paní zpravodajce za její zprávu, práci. A nyní k tomu stručně něco řeknu. Mám 23 pozměňovacích návrhů, nebudu je všechny zmiňovat, ale dovolím si pouze shrnout, že První pozměňovací návrh se týká toho, že nařízení o trojrozměrném tisku by měla, mělo zjednodušit trojrozměrný tisk jako technologii, tak abychom ji mohli plně využívat. To znamená, že bychom neměli vydávat přílišnou regulaci anebo regulaci, která by byla špatná a která by bránila rozvoji této technologie. Nyní tady pozměňovací návrh 61, to se tedy týká úvodního ustanovení 1. Já jsem byl tedy informován sekretariátem, že tam došlo ke chybnému překladu do francouzštiny. Pokud jsem tedy správně porozuměl tomu, Eh, co bylo řečeno. Omluvte, za, omluvte mě za eh, moji výslovnost. Já si myslím, že tady tady chybí slovíčko on. V každém případě je to v angličtině vyjádřeno mnohem lépe. A je to srozumitelnější. V každém případě jde o to, že bychom tedy měli změnit uh, bod odůvodnění a, který tady bohužel ve francouzštině uh, nezní stejně jako v angličtině a díky tomu bychom tedy mohli dosáhnout dohody. Na, pokud jde o tento bod. H. A nyní bych se rád podíval na odstavec číslo 4. To je můj pozměňovací návrh 116. Jde o odstranění textu, který se týká trojrozměrného tisku já si myslím, že právě tato myšlenka by mohla bránit rozvoji technologie trojrozměrného tisku. Já tady nevidím eh, technologii mezi eh, tímto textem a textem o fotokopiích. Jde o to, že, bych, že by tady mohlo hrozit riziko, že by někdo mohl okopírovat eh, data o trojrozměrném tisku. Primárním text, eh, cílem eh, koupy takového eh, souboru je to, že tedy ho budeme chtít využít k tisku. To znamená, že já bych byl rád, kdybychom tento text odstranili, protože si myslím, že to není dobrá paralela. A nyní tedy odstavec 5. Konkrétně je to můj pozměňovací návrh 125. Já tady hovořím o tom, že bychom tedy měli odstranit odstavec 5 Jde o obavy z přílišného dohledu, který by odstavec 5 mohl obsahovat. Naše frakce zelených se také domnívá, že to, co v tomto ohledu obsahuje směrnice o elektronickém obchodu, je dobré a že bychom ji tedy měli respektovat. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají této otázky. Například je to můj pozměňovací návrh 142. Eh, tady je eh, tedy řečeno, že je potřeba dostat stávajícím pravidlům pro poskytování služeb i s ohledem na infrastrukturu pro trojrozměrný tisk. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se na to mohli shodnout. Děkuji vám za pozornost. Eh, Madame Butone. Děkuji a nyní paní Butone. Děkuji. Děkuji paní Bergeron za její zprávu a za její vysvětlení. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Souhlasím s tím, že právní pravidla musí zachycovat eh, technologický pokrok, ale nesmějí jej brzdit. Vy jste eh, zmiňovala tu daň z fotokopií. Je to důležité pro tvůrce. Zatím ta inovace nepřinesla žádnou hlubokou změnu, pokud jde o autorská práva, ale pokud mají být soubory považovány za díla, tak je třeba je takto chránit. Musíme si uvědomit, že trojrozměrný tisk přináší obrovské příležitosti. Děkuji. Mhm. Thank you. Uh, does the commission wish to take the... Děkuji a ptám se komise, jestli se chce chopit slova. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. My vítáme tento návrh zprávy, který, která se dotýká důležitých otázek. Já bych se ráda omezila na občanskou zodpovědnost. 9. března služby Evropské komise zahájili výzvu pro experty s cílem vytvořit expertní skupinu, která se bude zabývat zodpovědností, pokud jde o digitální technologie. A tato skupina expertů se bude scházet ve dvou formátech. Jedna se bude dívat na směrnici o zodpovědnosti produktů a ta druhá bude zkoumat zodpovědnost eh, z hlediska trochu širší perspektivy. My se těšíme, že budeme pracovat na těchto důležitých otázkách souvisejících eh, se zodpovědností. Jsou důležité pro právní jistotu, která je předpokladem pro inovace a rozvoj těchto technologií ku prospěchu růstu, ku prospěchu občanů. Termín, eh, pokud se někdo chce stát členem této expertní skupiny, 30. dubna. Děkuji. Chtěla by paní Peržeron ještě něco říci? Já vám chci jen všem poděkovat. Myslím, že pan de Grandes Pascual to dobře schrnul. Zákonodárce se musí snažit eh, předjímat technologii, musí se jí snažit eh, pomáhat postupovat před, přitom chránit spotřebitele životní prostředí a nebrzdit rozvoj této technologie, která, jak jsem objevila, je opravdu projektem budoucnosti. Já bych se dala pozor na všechno to, co jste říkali. Myslím si, že tady máme hlavní rozdíl, který se týká autorských práv. Já jsem z hlediska svého vzdělání velmi oddána ochraně práv autorů, protože bez autorů, bez tvůrců už nebude žádná civilizace. To si musíme uvědomit. Trojrozměrný tisk, tisk je příležitostí pro padělatele ten, to pokušení bude obrovské. Pokud jde o umělecká díla, a to se mě opravdu týká, když vytvoříte třeba nějaký šperk, tak ten má hodnotu kvůli tomu, jaké materiály jsou použity, ale také kvůli tomu, jak byl vyroben. Pokud trojrozměrným tiskem dokážete ten šperka imitovat, no tak ta cena bude pouze cenou eh, těch komponentů. Takže si myslím, že proto bychom možná měli vytvořit buď nějaký poplatek nebo, nebo daň, abychom chránili autory, protože si myslím, že ochrana tvorby to je ochrana civilizace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já bych jen připomněl, že 24. dubna 2018 budeme hlasovat u nás ve výboru. Teď máme na pořadu jednání eh, bod číslo 6, což je smlouva na dodávku, dodávku digitálního obsahu. Paní Evelyn Gebhardt má slovo. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že vyjednávání v trialogu probíhají velice pozitivně a já bych chtěla výslovně poděkovat za toto bulharskému předsednictví, které se velice snaží, přesvědčuje také vlády členských států s cílem dosáhnout dobrého kompromisu. Pokročili jsme eh, ve srovnání s naším posledním zasedáním, zejména se udál pokrok v hodnotě updateů a e, v té délce poskytování updateů. To byl jeden z sporných bodů a myslím si, že úpravu, kterou jsme nalezli, že tato úprava je více pozitivní. My tady oddělujeme ty bezpečnostní updaty, které jsou velice důležité v oblast bezpečnosti je výsost důležitá a další typy updateů, které jsou sice také důležité, ale nejsou až tak důležité jako bezpečnost. Druhá je, druhá věc, kdy jsme pokročili, to je otázka toho, jak chceme zacházet s ochranou údajů, tedy zejména se základním nařízením ochraně údajů. I zde jsme nalezli dobrou úpravu. Rada tam vůbec nechtěla zmiňovat eh, tu základní nařízení o ochraně údajů, ale my jsme řekli a podařilo se nám to jakožto parlamentu prosadit do textu, který budeme mít. My jsme říkali, že je důležité tam mít i porušování základního nařízení o ochraně údajů a že to musí být zohledněno ve všeobecných podmínkách, zejména s ohledem na konformitu. To je zásadní věc. Dvě záležitosti jsou stále ještě otevřeny a jsou velmi důležité. Ta první, to jsou ty obsahy, které jsou již do něčeho zahrnuty, začleněny. Eh, zda mají spadat eh, do směrnice, která upravuje digitální obsah, a nebo to navrhuje komise, zda mají být eh, zachovány v té směrnici, která se týká věcných předmětů. Parlament řekl zcela jasně ne, musí to být pokryto digitálním obsahem, neboť si nemůžeme představit, že tady budeme mít různé právo, například na předem instalovanou aplikaci v mobilu a pak jiné právo, které by se týkalo updateu této aplikace. To bych neposloužilo ani spotřebiteli, ani firmám a prodejcům. Eh, byl by v tom velký chaos, nedokázali by se v tom vůbec vyznat, co k čemu patří a co pod co spadá. Proto trváme i nadále na tom, aby ten digitální obsah, ne ten samotný mobil, ale ta předem nastavená aplikace spadala pod digitální obsah. Tady musíme ještě radu přesvědčit o našem názoru a bohužel ne, komise nám je v tom vždy nápomocná. Komise má takový velmi nerozhodný postoj, ale pro nás je to důležité. A druhá záležitost, na které jsme se ještě neschodli, to je stupeň harmonizace. My jako parlament jsme řekli, že si přejeme plnou harmonizaci, což je také smysluplné, neboť je to oblast, která výjima Nizozemská a Velké Británie není v žádných členských státech ještě upravena, takže se tady nabízí velmi dobrá příležitost pro harmonizaci. Rada i nadále ovšem říká, že si přeje minimální harmonizaci. To jsou ty dva body, o kterých budeme muset ještě jednat. Ale myslím si, že celkově jak bych to vyjádřila, celkově ta spolupráce mezi parlamentem a radou probíhala do posud velmi pozitivně, což eh, mě naplňuje nadějí, že si skutečně myslím, že se dokážeme shodnout ještě během bulharského předsednictví. Vidím, že je to možné. Já neříkám, že za to dám ruku do ohně, ale tady ta příležitost tam je neboť to jsou ty dva poslední body, ty záležitosti, které jsem nyní nadnesla. Vše ostatní se nám již podařilo odstranit a pak je nutno prostě dospět do bodu, kde se přejme rozhodnutí. A mám pocit, že obě dvě strany mají vůli dospět co nejdříve k úpravě, neboť je to důležité, tato oblast se vyvíjí tak rychle. Ještě poslední komentář k těm IOTS, k těm obsahům, které jsou již součástí no, zařízení. Tady vidíme, že právě věcné předměty se začleněným obsahem, to je budoucnost. To se bude týkat budoucnosti téměř, téměř každé oblasti našeho života. A právě proto je to pro mě tak důležité. Důležité je, abychom to měli spolu upraveno právě směrnicí o digitálním obsahu všechny věci, které si momentálně eh, nakupujeme. Já jsem si například koupila tiskárnu novou, najednou jsem zjistila, že je propojitelná, je napojitelná, já jsem si ji nenapojila, já nevím, k čemu by mi to bylo jí mít na internetu, ale eh, takovéto předměty už se běžně prodávají, už jsme v této situaci a proto nemůžeme říci, že, je, eh, že se jim nebudeme věnovat, že to necháme stranou a neupravíme to, neboť právě tyto oblasti jsou pro občany, pro lidi důležité a je pro ně důležité, aby měli v této oblasti právní jistotu. To je tedy stav eh, věci. Já doufám, že jsem vás dobře informovala a budu se eh, snažit vás i nadále dobře informovat. Předseda, děkuji za dobré zprávy. Chce si někdo koupit slova? Vypadá to, že ne. Ptám se komise, jestli má něco na srdci. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych řekla, že komise má z toho podobný dojem jako paní Gebhardt jako paní zpravodajka. To znamená, že bylo dosaženo dobrého pokroku a zároveň je velmi důležité, abychom ještě za bulharského předsednictví dosáhli politické dohody. Je důležité, abychom tedy i nadále směřovali k naplnění tohoto cíle. Pokud jde o ten zahrnutý obsah, tak souhlasíme s tím, že je to velmi důležité, protože to právě to je otázka budoucnosti. My jsme eh, před chvílí hovořili o trojrozměrném tisku. Musíme si uvědomit, že stále více výrobků bude digitalizováno a musíme to vzít v potaz. Eh, rada to vidí podobně. Nyní tedy Pracujeme na základě neoficiálního dokumentu, který si komise vyžádala a e, snažíme se tedy zjistit, jaké dopady by tady byly s těmi zahrnutými obsahy zpěty. Doufáme, že se nám podaří najít správná pravidla, následně se zamyslíme nad tím, v jakém nástroji e, by měla být zahrnutá, ale důležité je, abychom tedy pro spotřebitele měli ty správné nástroje. Děkuji nikdo další se o slovo nehlásí, to znamená, že můžeme tento bod uzavřít a dostáváme se k bodu číslo 7. Informace o jednáních, která se týkají nařízení SATCAP. Já sám jsem v této věci předsedou vyjednávajícího týmu a rád bych vás na tomto místě informoval, že druhá trojstranná jednání o nařízení SATCAP se konala ve Štrasburku 13. března tohoto roku. Účastnila se ho velvyslankyně Koleva za radu a komisařka Gabriel, která hovořila za komisi. Dosáhli jsme pokroku v celé řadě otázek, které byly předtím připraveny na technické úrovni. Nicméně těch čtyřech otázkách, které byly popsány během prvních trojstranných jednání jako hlavní politické otázky, jsme podstatného pokroku nedosáhli. Většina jednání se věnovala vyjasnění pozic všech tří institucí ve, v těch čtyřech politických otázkách, to znamená oblast působnosti, opětovná transmise, přímé vložení a e, datum použití aplikace. Nyní tedy pokračujeme dál na technické úrovni a třetí trojstranná jednání se budou konat 17. dubna ve Štrasburku. To je všechno z mé strany a ptám se, jestli je tu nějaký poslanec, který by se k tomu chtěl vyjádřit. Vypadá to, že nikdo nic nemá, to znamená, že můžeme uzavřít i tento bod a budeme pokračovat bodem číslo 8 který se týká návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o udělení registrace podle nařízení číslo 726 2004. Spravodajem je pan Jens Roude, který mě požádal, abych vás informoval, že nemá nic proti tomu, aby bylo toto prováděcí rozhodnutí přijalo. Přijato. Ptám se, jestli mají poslanci něco proti tomu. Vypadá to, že ne. To znamená, že můžeme tento bod uzavřít. A dostáváme se k bodu číslo 9. Návrh prováděcího rozhodnutí komise, kterým se mění registrace udělení rozhodnutí, udělená rozhodnutím eh, obce 2014 5318 Final. Opět je zpravodajem pan Rude A opět mě, co by pan zpravodaj požádal, že nemá námitek k tomuto prováděcímu rozhodnutí, má nějakou námitku někdo z přítomných poslanců? Nemá, to znamená, že uzavíráme i bod číslo 9 a dostáváme se k bodu číslo 10. Tady se jedná o prováděcí nařízení komise, kterým se mění prováděcí nařízení číslo 1352 lomeno 2013 zpravodajem je i do třetice pan Rude a i do třetice ani do třetice pan Rode nemá nic proti přijetí tohoto prováděcího nařízení, ani žádný z přítomných poslanců nemá žádných výhrad, to znamená, že se dostáváme k bodu číslo 11. Bod číslo 11. Nařízení Komise v přenesené pravomoci. Eh, tady se jedná ochranné znám, ochranné známky Evropské unie a ruší se nařízení v přenesené pravomoci 2017-1430. Spravodajem je opět pan Rude a pan Rude eh, mě požádal, abych vás informoval o tom, že nemá námitek, pokud jde o přijetí nařízení komise v přenesené pravomoci. Eh, v pátek 23. dubna jsem obdržel dopis od paní komisařky Běnkovské, která v tomto dopise požádala o eh, včasné projednání tohoto aktu v přenesené pravomoci. Včera to bylo tedy rozesláno předsedovi, předsedu výborů eh, v souladu tedy s postupem podle eh, pravidla 105.6. Eh, Pokud tedy nemáte žádných dalších námitek, můžeme požad, považovat i tento bod za uzavřený na úrovni výborů a sekretariát tedy dostojí formálním požadavkům návrhům, tak abychom tedy předložili plenárnímu zasedání eh, příslušný návrh a abychom také zaslali dopis paní Wikstrom. Nevidím, že by měl někdo něco proti tomu, to znamená, že budeme takto postupovat a to znamená, že zároveň můžeme uzavřít eh, tento bod, bod číslo 11, bod číslo 12 Posuzování dodržování zásady subsidiarity to je pouze pro informaci. To znamená, že musíme udělat přestávku, protože jsme pracovali příliš efektivně a hlasování jsme naplánovali až na 11. hodinu. To znamená, že bohužel musíme udělat na hodinu přestávku. Nemů není jiné řešení. Takže se uvidíme za hodinu. Prosím, pane kolego. If you so wish, uh, I could... Uh, Pokud chcete, mohli bychom v tuto chvíli probrat bod číslo 22. To znamená hodnocení uplatňování práva EU v roce 2016. Dívám se, jak se k tomu staví přítomní poslanci. Vypadá to, že souhlasí. Dobře. Tak v tom případě se nyní můžeme věnovat bodu číslo 22, kontrola uplatňování práva EU v roce 2016 a já v tuto chvíli předávám slovo panu zpravodaji, panu Chryzobonosovi. So, uh, thank you, Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval poslancům za předložené pozměňovací návrhy. A rád bych zdůraznil, že většinu z nich vítám Myslím, že tyto pozměňovací návrhy velmi vylepšují text, který jsem připravil a jsem ochoten většinu z nich přijmout. V každém případě hlavní věci, které byly v mé zprávě za předcházející roky, jsou přítomný i pro rok 2016. Takže předpokládám a doufám, že můžeme dosáhnout ne jednomyslnosti, ale širokého konsenzu v této otázce. Stejně jako tomu bylo u textů týkajících se minulých let. Děkuji. Někdo se chce vyjádřit? k tomuto návrhu zprávy? Zdá se, že tomu tak není. Chce si komise vzít slovo? Ne. Takže vás jenom budu informovat, že přijetí ve výboru Jury je naplánováno na naše zasedání 23. a 24. dubna tohoto roku. Což znamená, že tím uzavíráme tento bod a nemůžeme se vyhnout té přestávce do 11 hodin.